zápisu dnešního jednání. Podle článku 105 odstavec 6 jednacího řádu mě předseda konference předsedů výboru sdělil, že nejsou žádné námitky proti doporučení výboru AGRI, aby se eh, nevyslovil proti delegovanému eh, právnímu aktu, pokud tady nedojde tomu, že by politická skupina či minimálně 40 poslanců se vyslovilo během 24 tomuto, eh, hodin během tomto rozhodnutí, bude toto přikládáno za přijaté. V opačném případě se bude hlasovat. Eh, text doporučení eh, najdete na, plenární, na webových stránkách předání zasedání.